Po dohodě s politickými skupinami navrhuji jednu změnu eh, programu na zítřejší den, na čtvrtek, a sice je to mimořádná rozprava eh, k eh, vykonání rozsudku trestu smrti v Indonésii bez usnesení. To bude zařazeno jako první bod odpoledního programu a Poté, po tom prohlášení, bude následovat eh, diskuse politických skupin a hlasování eh, by se mělo konat v 16.30. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak, takže v tom případě je tato změna programu schválena.